przewodniczący! Přichází předseda. Vznávám eh, pošedzeně. Zahajuji zasedání. Zápis ze zítřejšího zasedání je k dispozici. Má někdo nějaké připomínky? Nikoho nevidím. Zápis byl schválen. První bod na pořadu jednání popolední přestávce. Jsou otázky určené předsedovi komise. Budeme se řídit řádného postup, řádným postupem, to znamená, otázka bude na jednu minutu, odpověď na jednu minutu, doplňková otázka 30 sekund, reakce také 30 sekund. Jako první budou hovořit vedoucí nebo zástupci politických frakcí. A jako první si vezme slovo kolegyně Wortman Kolová za ALS. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Baroso, já mám pro vás otázku, která se týká Evropského nouzového fondu. Chci zdůraznit význam, který tomu přikládáte. Je to přece jenom Evropský fond. A já se ptám, jaké je vaše stanovisko k rozšíření fondu? Ještě jste se nad tím zamýšlel. A jak je to možné v průběhu času posílit? současné době je situace v souvislosti se státními dluhopisy celkem klidná, ale to se může změnit. Takže jak vy si představujete rozšíření tohoto fondu? Mnohokrát děkuji. Pane předsedo Baroso, ještě jednou vás vítám v Evropském parlamentu. Vítali jsme vás už dnes dopoledne. Děkuji, pane předsedo. Takže paní Wortman Kólové především děkuji. Nejde jenom o můj postoj, je to jednomyslný postoj celé komise a je uveden v tomto dokumentu. Komise se domnívá, že Účinná finanční kapacita EFSS musí být posílena a rozsah činnosti rozšířen. Domníváme se, že jde o součást celkové reakce. Samozřejmě, samo o sobě to nestačí. V tomto dokumentu máme o tomto fondu jen jednu větu. Jde také o strukturální reformu, o fiskální konsolidaci, celková finanční opatření, ale je to také důležité pro stabilitu eurozóny abychom rozšířili možnost poskytovat půjčky, protože, jak víte, tento fond má v současné chvíli 440 miliard eur. Teď to nerozšiřujeme, ale víme, že toto stačit nebude. A je to proto, že musíme pro tento fond zajistit eh, hodnocení 3A. A proto musíme rozšířit kapacitu tohoto fondu financovat. A já myslím, že to je velice konstruktivní návrh, který by měl být schválen spíše dříve než později, jako součást celkové komplexní reakce. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Máme doplňující otázku? Ano, jedna doplňková otázka. Vy říkáte spíše dříve než později. Co přesně tím máte na mysli? Spíše dříve než později, jistě. Je tady jistá naléhavost, podle mě, pokud jde o zajištění finanční stability na trzích v nadcházejících měsících. Nicméně, co se týče takového posílení, vidíme také debaty mezi hlavami vlád a ministr financí. Můžete být konkrétnější? Znamená to přesně to, co říkám. Nesmíme to protahovat. V minulosti jsme viděli, že analytici na trhu se domnívají, že Evropané spíš reagují, nejsou proaktivní. Musíme být předstihu, to znamená, by to mělo být co nejdřív. ECOFIN se sešel včera, schází se dnes. Myslím, že v eurozóně jsme dospěli k nějakému pokroku. Je to důležité, já myslím, že by bylo moudré, protože nás teď v únoru čeká Evropská rada, abychom to tam řešili. My jsme připraveni, komise je připravená tyto otázky řešit do 1. února. Děkuji. Děkuji. Kolega Stephen Hughes za socialisty a demokraty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Baroso, já vím, že ETUC už teď vznesla velké námitky vůči zásahu komise nad úh práce v Řecku. Jedná se o sociální dialog. Vaše výroční hodnocení slibuje něco podobného. Jde o revizi indexačních doložek v pracovních smlouvách, flexibilní práci, výhody v práci a omezení celkové ochrany pracovníků. Nemyslíte si, že komise by spíše měla prosazovat sociální dialog a kolektivní vyjednávání a ne podkopávat ho? A pokud jde o věci, které jsou vyloučeny ze smlouvy, ze sociální kapitoly smlouvy, jaký právní základ využívá komise, aby mohla zasahovat do národních systémů kolektivního vyjednávání? Tento průzkum také žádá e, zdvojnásobení úsilí fiskální konsolidace. Nepoškodí to proces 2020? Jak na to budete reagovat? Jednoznačně vám řeknu, že plně podporujeme sociální činnost. Děláme to na evropské úrovni, ale musíme to udělat i na národní. národní. To je odpovědnost členských států. Já aktivně prosazuji sociální dialog s organizací Business Europe i s dalšími relevantními partnery. Ale ve skutečnosti se domníváme, že bychom teď měli vytvářet více pobídek k tomu, aby lidé pracovali. Musíme situaci řešit na trzích práce. Já myslím, že to součástí strukturálních reform, které potřebujeme, abychom zvýšili konkurenceschopnost Evropy. Děkuji. Prosím, doplňující otázka. No, děkuji, pane předsedo. Proč, pane předsedo, se zaměřujeme na trhy práce? Co ostatní trhy, které také musíme řešit? Finanční trh, jednotný trh, trh s komoditami, Zdá se, že se zaměřujeme pouze na trhy práce. Proč by ty náklady měli nést ti, kteří jsou na tom nejhůř, pracovníci? Proč by měli řešit recesi? Nejde jenom o trhy práce, já se omlouvám. Provádíme i reformu finančních trhů, mimochodem, s aktivní podporou a příspěvkem tohoto parlamentu. V tom výručním eh, přehledu růstu projednává nebo zmiňujeme i plány, které potřebujeme k prohloubení jednotného trhu. Zmiňujeme konkrétně energetické trhy, ale trh práce je součástí strukturální reformy, kterou potřebujeme, abychom zvýšili konkurenceschopnost Evropy, zvlášť v těch zemích, které jsou teď nejzranitelnější. A víte, že některé z nich už teď provádějí důležité reformy trhu práce. Děkuji, pane předsedo. Pan předseda Kýv Verhofstadt za liberální demokraty. Děkuji, pane předsedo. Eh, vím, že v soukromé konverzaci s prezidentem Medvěděvem jste dal najevo své znepokojení nad případem pana Chodorovského. Podíváme-li se na případ Chodorkovského, eh, a měl by to být tedy test ruské demokracie, tak eh, tím testem tedy Rusko neprošlo. 31. prosince byl zatčen Boris Němcov, podle článku 31 ruské ústavy je přitom zajištěno, je zajištěna svoboda schromažďování. Nyní každý měsíc 31. se organizují protestní uh, mítingy a v roce 2011 je celkem sedm měsíců, kdy bude 31. Takže to je vlastně sedm možností, že v roce 2011 se obdobné situace jako ta s panem Němcovem budou opakovat. Jaké tedy evropské instituce hodlají učinit společné kroky. Rusko je členem Rady Evropy, členem OECD a dalších mezinárodních organizací, potenciálně je členem VTO a já myslím, že je třeba, aby opravdu rychle evropské instituce jednaly. Děkuji. Jak jste říkal, pane Frhovštate, Eh, hovoříme o tom s našimi ruskými partnery a EU veřejně zareagovala eh, již na jednání s pány Chodorkovským a Lebeděvem prostřednictvím eh, paní Eštonové. Domníváme se, že nezávislost soudnictví a právo každého občana na spravedlivý proces je součástí provolání o lidských právech, které ratifikovalo i Rusko a samozřejmě to je součástí i partnerství mezi EU a Ruskem je to i úhelný kámen eh, vzájemných dohod mezi námi. My samozřejmě toto budeme nadhazovat na dalších eh, setkáních s ruskou stranou. 7. Eh, prosince v Bruselu proběhl summit EU e Rusko a samozřejmě my hodláme na takovýchto summitech nadále poukazovat na otázku lidských práv a právního státu. Já nemám doplňkovou otázku, spíše takový komentář. Myslím, že i v tomto parlamentu právě ty nejnaléhavější otázky se týkají tohoto problému. Nelze pokračovat tak jako dosud v Ruské federaci. A není to proto, že máme mnoho, nebo neměli bychom mlčet proto, že máme mnoho obchodních vazeb na tuto zemi. Děkuji vám, pane předsedo. A nyní paní Rebeka Harms, která spolupředsedá frakce Zelených. Děkuji, pane předsedo. V Rusku svoboda tisku a sdělovacích prostředků představuje velký problém. Pane předsedo komise, chcete-li skutečně eh, jak si vypadat dobře, měl byste se také zabývat tím, co se v současnosti odehrává v Maďarsku. Proč jste eh, tak zbabělí ve svém postoji k mediálnímu zákonu v Maďarsku, který je v rozporu s právem EU a s jinými právními normami? My jsme se zabývali to, těmito právními předpisy, které jsou v rozporu s evropskými právními předpisy, s umluvou UNESCO, s umluvou o lidských právech, s chartou základních práv, s Lisabonskou smlouvou a tak dále. Kdy skutečně řádně zasáhnete proti této situaci? Jaký máte harmonogram, proč ještě nebylo zahájeno řízení, řízení pro porušení práva před Evropským soudním dvorem. Vždyť je to i v rozporu s dosavadní judikaturou. Děkuji s Maďarskem jako s jiným členským státem samozřejmě musíme hodnotit provádění práva objektivně a podle mého názoru také opatrně. Musíme se eh, řídit jasnou metodikou a to také činíme především místo předsedkyně eh, paní Krus. Včera se tím zabýval výbor Libe, eh, kulturní výbor a skutečně nás znepokojuje ten mediální zákon, který byl přijat v Maďarsku a chystáme se zaslat dopis maďarské vládě a to nejpozději tento týden. Bude to první dopis, na který tedy maďarské úřady zareagují, ale opakuji, musíme se držet jasně nestraných a objektivních postupů. Maďarsko, stejně jakýkoliv jiný členský stát, mají právo na tuto nestrannost ze strany komise. A já vás chci ujistit, že my tuto otázku sledujeme velice bedlivě. A mohu se tedy zeptat, nebo požádat, abyste všechny dokumenty, které Maďarsko předloží komisi, předložili nám, abychom to také mohli sami posoudit, protože my máme eh, obavu, že Maďarsko vám možná neposkytne všechny eh, texty, že hraje na čas. A já tedy bych ráda měla tyto dokumenty k dispozici. Myslím také, že je velice obtížné v kontextu tu eh, vyjednávání o přistoupení Turecka se neustále hovoří o kodaňských kritériích, ovšem když potom nějaká členská, členská země je poruší, tak se o tom nehovoří. My samozřejmě budeme tento parlament plně informovat. Jak už jsem říkal, místo předsedkyně paní Krus eh, byla včera na příslušných výborech tohoto parlamentu. Zároveň musíte určitě pochopit, že tyto otázky mají právní rozměr a my se tedy musíme držet jasné objektivní metodiky. Komise má velice dobrou reputaci v této věci a rozhodně my ji nechceme ohrozit. A mohu vás ujistit, že Opravdu to sledujeme velice bedlivě. My jsme už své znepokojení vyjádřili. Já osobně jsem o tom hovořil s premiérem Orbanem. Zítra on vystoupí před tímto parlamentem. Můžeme o tom také diskutovat na politické úrovni, ale musíme se skutečně držet jasných postupů. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nyní pan Michal Tomáš Kameňský za Evropské konzervativce a reformátory. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Před několika dny Mezistátní výbor pro leteckou přepravu v Moskvě zveřejnil zprávu o příčinách leteckého neštěstí ve Smolensku 10. dubna 2010. Polská veřejnost byla ohromena výsledky této zprávy a považuje ji za dokument, který není nestraný. V uplynulých několika dnech bylo prokázáno, že tato zpráva zakrývá fakta, která jsou pro Rusko nepříjemná. A celá zpráva, e, cílem celé zprávy je přenést venu na polskou stranu. Samozřejmě v Polsku nikdo e, e, nikdo nepodceňuje chyby, kterých se dopustila polská strana v rámci přípravy i samotné realizace návštěvy zesnulého polského prezidenta. Ovšem ruská zpráva eh, nese eh, pečet politické manipulace, která má za cíl odstranit případná obvinění vůči Rusku. Eh, hodlá Evropská komise učinit něco proto, aby se vyjasnily skutečné příčiny smolenského leteckého neštěstí, při němž zemřela hlava státu, členského státu EU a také polská elita mnohých příslušníků. Děkuji, pane předsedající. Pane Kamiňský, nikdo nikdy nezapomene na toto strašlivé letecké neštěstí. Nikdo v Polsku ani jinde. E, všichni jsme hluboce litovali umrtí prezidenta Kačínského a všech, kdo byli na palubě e, toho letadla. Já jsem samozřejmě, e, já samozřejmě vím o zprávě publikované v minulém týdnu a má mnoho pochopení eh, pro vás vzhledem k rozměru toto neštěstí. Nicméně komise může reagovat pouze v případě, že proto má příslušný právní základ a mimochodem polské orgány, polský stát se na nás eh, dosud eh, neobrátil s požadavkem nějak intervenovat, ale samozřejmě jsme připraveni učinit cokoliv, pro co budeme mít na základě zákona pravomoc. Pane předsedo, pokud jsem vám správně rozuměl, tak proto, že se na vás polský stát zatím neobrátil s podobným požadavkem, eh, nicméně říkáte, že tady pokud by se na vás polský stát obrátil s žádostí zasáhnout a požadovat eh, vyšetření skutečných příčin neštěstí, tak byste tak postupovali? Uh, jak jsem říkal, museli bychom proto mít příslušný polní zák- po, e, právní základ. Podle mého šlo o vojenský let, o státnickou návštěvu. A ta příslušná regulace stopila v platnost až po tomto leteckém neštěstí. To znamená, že komise nemá příliš mnoho dobrých důvodů či argumentů pro to nějak zasáhnout. Ale samozřejmě můžeme to uh, formálně či neformálně projednat s polskými orgány či kterýmikoliv jinými orgány, které o to požádají. Děkuji mnohokrát. Pan předseda Lotar Bisky za spojenou levici. Děkuji. Všichni víme, jak důležité je zajistit stabilitu eura. A v této souvislosti jsem jedné věci dost dobře neporozuměl. A totiž když jsme projednávali plán na záchranu, finanční záchranu, a e, paní kancelářka Merkelová v zásadě řekla, e, stůjte, zastavte v době, kdy jsme se to rozbíhalo. E, čili je ten postup nějak koordinovaný? Je to poprvé, kdy k něčemu podobnému Není to poprvé, kdy něčemu podobnému dochází, alespoň já mám takový dojem, určitě média nehovoří po něčem, o něčem podobném poprvé. je to zásadní politický problém. Jistě si dovedete představit, že já ne vždy souhlasím eh, s kancelářskou Merkelovou, ale tady jde o to, zda nepomáháme finančním spekulantům, eh, když jsme takto rozděleni. Předseda Evropské komise. Eh, v EU každá instituce řeší to, co jí přísluší. Evropská komise má určitou odpovědnost za to eh, prezentovat, co podle ní je správný další postup pro eurozónu a pro celou EU. A ve velmi komplexním dokumentu, kterým je eh, studie o ročním růstu, jsme vyjádřili svůj názor. Myslím si, že na to máme nejen právo, že to dokonce naší povinností. Proto jsme tak učinili a trhy to přijali velmi dobře jak jsme viděli před pár dny, eh, protože chápou, že alespoň není existuje skutečná ochota, skutečná vůle činit rozhodné kroky směrem ke komplexnímu řešení, eh, včetně i SFS. To jednomyslně vyplývá z analýzy trhu, že v této věci musíme učinit více. A to není pouze názor komise, ale také cent, Evropské centrální banky. Eh, názor, který byl vyjádřen zcela jednoznačně. Já tedy doufám, že členské státy Eh, dospěje k dohodě na základě stanoviska vyjadřeného komisí. Eh, pane předsedo Baroso, já zcela akceptuji, že máte svůj vlastní názor na věc a máte právo jej vyjádřit, ale ta moje otázka stále platí. U tak důležité věci, kde, kdy se spekuluje o euro, a v tento důležitý okamžik, jak je možné, že se otevřeně projevují spory mezi panem Sarkozem a paní, Merk- s paní Merklovou například. Jak to, že e, těto státnice vystupují s protichudnými e, stanovisky na veřejnosti? E, nic samozřejmě nebrání hlavám členských států a šéfům vlád vyjadřovat svůj názor. Náš návrh byl velmi v souladu se závěry poslední Evropské rady, kde členské státy uvedly, že učiní maximum možné pro to, aby chránili stabilitu eurozóna, eurozóny. A konkrétně zmiňovali ESFS a uvedli, že jsou připraveny posílit ESFS. Takže tady nebyl žádný rozpor já se nemohu vyjadřovat k vyjádřením jiných, jenom vám mohu říci, jaké je stanovisko komise, je to stanovisko jednomyslné, je to zároveň stanovisko guvernéra Evropské centrální banky a všech relevantních institucí, které sledují s bedlivou pozorností finanční stabilitu eurozóny. Ehm, nyní tady myslím, že musíme zdůrazňovat to, eh, co máme společné, nikoli naše případné eh, rozdíly v názorech. Děkuji, pane předsedo. Pane Baroso, minulý týden člen Evropského účetního dvora, který po 15 letech činnosti odstoupil, vystoupil v médiích se závažným obviněním. Toto obvinění poukázalo na nedostatečnou nezávislost auditorů Evropské unie, což ovlivňuje úrovni transparentnosti přihlášení o nesrovnalostech. Dopis s vysvětlením, který pan Guerda zveřejnil včera, pouze potvrzuje pravomoc komise a spochybňuje základ, na jeho, který umožnil uh, absolutorium tohoto parlamentu v posledních letech. Potřebujeme skutečně nezávislý orgán, který bude provádět audit výdajů. Bez tohoto nezávislého auditu Rada a parlament nemohou dál udělovat absolutorium komisi ve věci finančních odpovědností. Umožníte, pane Barroso, externím auditorovi, aby prověřil účetnictví a řekl nám pravdu o tom, jak se vynakládají prostředky evropských daňových poplatníků? Děkuji. Děkuji. Musím připomenout, že Evropský účetní dvůr je plně nezávislý orgán. Komise nemá vůbec žádný vliv, eh, co se týče metod nebo priorit. A ani o to neusiluje. Je v zájmu komise a v evropském zájmu respektovat nezávislost externích auditorů. Já jsem se nikdy negativně nevyjadřoval o pracovnících dvora, účetního dvora, soudního dvora. A to je základní princip demokracie. Respekt k právu a k nezávislým institucím. Samozřejmě probíhá dialog mezi komisí, která je předmětem auditu, a účetním dvorem v rámci procesu auditu. To je běžné a nezbytné, abychom zajistili průběh tohoto procesu a aby všechna zjištění v tomto procesu z něčeho vycházela. Tento dialog probíhá podle mezinárodních účetních standardů a standardů auditu. Měl také připomenout, že v předchozích letech dostala komise nesmírně kritické zprávy od účetního dvora, takže si myslím, že bychom měli respektovat naše instituce a jako nezávislé. Děkuji, pane předsedo. Pane Baroso, já s vámi nesouhlasím. V reakci na kritiku Evropského účetního dvora v posledních deseti letech se komise obrátila proti auditorům a zaznamenala to média, žádala, aby změnili metodologii práce, aby zpráva o výdajích EU vykazovala lepší čísla. Během 30 letých profesionálních zkušeností v oblasti auditu a účetnictví jsem nikdy neviděla, aby ten, kdo je předmětem auditu, vydával pokyny auditorovi k tomu, jak má dělat svou práci. Jak máme vědět, jestli je snížená chybovost důsledkem změny metodologie, o kterou žádala komise, anebo vylepšení kontrol. Děkuji. Komise stejně jako Evropský parlament má právo vyjádřit svůj názor na proces auditu. Vy teď vyjadřujete svůj názor a máte na to plné právo. Komise je také politický orgán. Byli jsme zvoleni tímto parlamentem, takže máme právo vyjádřit svůj názor. To není nějaký tlak. je to transparentní činnost. Takže jednou pro vždy my plně respektujeme účetní dvůr, nevynakládáme na ně žádný tlak a snažíme se co nejlépe realizovat doporučení nezávislého auditora. A tím je právě nez... účetní dvůr. Děkuji, pane předsedo. Kolega Daniel van der Stop za nezařazené. Děkuji, pane předsedo. Cestovní ruch je jedním z neviditelných kapitálů státu Izrael. Evropská unie, pane předsedo, může být pyšná na Izrael. Je to jediná demokracie na Blízkém východě bez diktátorského režimu. V boji proti islamistickému džihádu Izrael hájí nejen sebe, ale i nás všechny v Evropě. A všechno, na čem nám záleží z hlediska křesťanských hodnot. Takže obrana, obhajoba státu Izrael by měla být samozřejmá. Evropská unie by měla vyslat izraelské společnosti jasný signál. Souhlasíte, pane Baroso, v tom, že by mělo být zastoupení Evropské unie umístěno přímo v Jeruzalémě a také eh, v Tel Avivu? Nedomníváte se, že je třeba spíše dát přednost Jeruzalému před Tel Avivem? Především znáte stanovisko komise, pokud je o Izrael. My plně podporujeme existenci Izraele, jak jste říkal, je to demokratický stát ve velice obtížném prostředí. A plně uznáváme právo Izraele. Současně bychom chtěli, aby Izrael respektoval právo na samoučení ostatních národů, a nejlepším řešením by byly dva státy. Izrael a palestinský stát, které by se vzájemně respektovaly, respektovaly by také mezinárodní právo. Pokud jde o otázku změny hlavního města nebo našeho zastoupení v Izraeli, nevidíme důvod, proč to měnit. Well, yes, please. Additional yeah. question. Ano, prosím, doplňující otázka. Děkuji, pane předsedo. Já jsem samozřejmě toto odpovědí zklamán. Hovořil jste o východní části Jeruzaléma. Víte, že e, v Gilu byly e, zbořeny některé budovy a v obou částech, ve východní i západní části Jeruzaléma, žijí jak Arabové, tak Izraelci. A komise nám prostě říká, že ve východní části Jeruzaléma dochází k určité diskriminaci. A mě tedy zajímá vaše konkrétní odpověď. Domníváte se, že se jedná o, nejedná o diskriminaci, pokud jde o usazení některých národů ve východní části Jeruzaléma? Já myslím, že stanovisko Evropské unie plně odpovídá stanovisku mezinárodního společenství, včetně nejbližších spojenců Izraele. Pokud jde o ty osídlené oblasti, já myslím, že to, jak současná vláda tuto otázku řeší, není vždy úplně nejlepší, vzhledem k tomu, že v současné chvíli usilujeme o mír v této oblasti. Nevím, proč bychom neměli mít zastoupení v Jeruzalémě, tento, toto město je tak důležité pro Izrael i pro nás, pro všechny. Držme se tedy toho, že chceme mír, podpořme samozřejmě Izrael, ale současně nezapomínáme na právo palestinského lidu. Já si myslím, že ti si také zaslouží naši pozornost a podporu. Děkuji, pane předsedo. A nyní přejdeme ke konkrétním tématům. V tomto případě jde o inovace a energii. Druhá část otázek. je věnována otázce inovací a energie. Kolega Alecho vydal kvadras, jedna minuta. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo komise, komise se snaží podporovat inovaci v různých oblastech, včetně energetického systému. Mohu se zmínit o biopalivech druhé generace, o fúzi, fúzi čtvrté generace, inteligentních sítích, Eh, obnovitelných zdrojích energie, o používání vodíku v palivových článcích, zachycování, přeprava a skladování CO2, o elektrických vozidlech a ten seznam by mohl být i delší. Zdrojů je málo, pane předsedo, a eh, všichni občané si eh, kladou otázku, kterou já tady teď dnes přednesu. Ve všech těchto věcech Eh, nebo ze všech těchto věcí, kterou komise chce zdůrazňovat v současné finanční situaci, které tyto otázky jsou pro komisi dnes prioritní? Děkuji vám. To je velice složitá otázka, protože v podstatě všechny priority spolu souvisejí. Musíme eh, završit trh s energií, což je také cesta k získání energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Energetická účinnost je určitě prioritní. Také musíme investovat do nízkouhlíkových technologií. A tato otázka má také vlastně externí rozměr, vnější rozměr. E, takže o tom jednáme i s našimi partnery v této oblasti. Já bych řekl, že to jsou asi takové hlavní priority, které by měla také řešit Evropská rada 4. února. E, završení trhu s energiemi a dokončení všech pravidel, energetická účinnost, nízkouhlíkové technologie a přijetí takového nebo zvolení společného úsilí v tom externím rozměru. Děkuji. Paní Romana Jordán Cizail. Vážený pane předsedo Barroso, Evropská unie by měla snížit emise skleníkových plynů o 20 do roku 2020. Na politické úrovni už se diskutuje o ambicioznějším cíli. Je známým faktem, že tu největší zátěž ponese odvětví energetiky a také další uh, Eh, odvětví. A mě by tedy zajímalo, jaký je váš osobní názor, eh, kdy ta, ty podmínky budou zralé na to, aby ty cíle byly ambicioznější. Jaká hmatatelná opatření bychom měli přijmout na poli energetiky v EU? Patří mezi tato opatření i to, o čem vy jste hovořil, když jste odpovídal na otázku mého kolegy? To je také eh, celosvětový proces, netýká se jenom Evropy. Cancún byl významným krokem v jednání o klimatu. Zaznělo tedy, že ten proces je dobrý, ale podle našeho názoru není dostatečný. My tedy chceme zajít dál a chceme eh, mít závazné cíle. Měli bychom se ale obrátit i na další, především ty velké eh, výrobce eh, rozvíjející se ekonomiky, aby učinili srovnatelné úsilí a oni zatím se v tom příliš neangažují. Musíme tedy najít tu správnou cestu, jak postupovat. Zároveň ty země, které jsou připraveny jít dál a přijmout větší závazky, Eh, zatím si nemohu dovolit tak učinit. A toho 4. února na Evropské radě já právě chci hovořit o zvyšování energetické účinnosti, protože tam zatím jsme jaksi dosáhli méně, než bychom mohli. Eh, u těch emisí už jsme na tom docela dobře, ale nikoli u energetické účinnosti. Na to se budu snažit eh, soustředit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo Baroso. Abychom zajistili energetickou bezpečnost a nízké ceny pro spotřebitele do budoucna, musí Evropa využívat všechny typy nízkouhlíkových energií, včetně čistého uhlí, které, které jsou zatím ve vývoji a ten vývoj je velmi pomalý. Může nás pan předseda Evropské komise ujistit, že podpora výzkumu, zachytávání a skladování uhlíku bude pokračovat do budoucna? Děkuji. Ano, mohu vám dát ujištění, že se o to pokusíme, ale jak víte, nakonec to konečné rozhodnutí o nakládání s finančními zdroji na výzkum je v rukou členských států. Je to věc, kterou budeme projednávat eh, při prezentaci víceletých finančních výhledů. Ale určitě doufám, že členské státy dají prioritu investicím do obnovitelných zdrojů energie a eh, technologiím s nízkými emisemi. Potřebujeme také technologický plán evropský pro energetiku. To je věc, kterou navrhneme na příští Evropské radě. Paní Fiona Hall, prosím. zprávě jste uvedl, že členské státy, že se jim daří dosahovat eh, méně jak polovinu u toho eh, cíle snížit o 20% emise do roku 2020. Proč tedy komise nevyvíjí tlak, aby tento cíl byl učiněn závazným pro členské země? Ale my vyvíjíme tlak proto právě jsme to zařadili na program příští Evropské rady. O energetické účinnosti jsme stále pozadu. Jak jste uvedla, já s tou situací nejsem spokojen a komise ji chce zvrátit. E, za prvé, energetická účinnost je nyní nedílnou součástí toho cíle, e, cílu ve strategii Evropa 2020, tam to bylo zařazeno. E, dále členské státy mají nastaveny své vnitrostátní cíle pro dosažení toho celoevropského cíle. Když predikujeme, že úspora, eh, dosažená úspory do roku 2020 nebo více jak 10 ale kombinovaný indikativní cíl eh, jednotlivých členských států ukazuje, že eh, tady to bude snad o něco ambicioznější, ale stále pod těmi 20%. Proto navrhujeme dvě věci. Za prvé, podrobně monitorovat plnění těch nadefinovaných vnitrostátních cílů respektive cílů pro členské státy na v Evropě, ve strategii Evropa 2020 a v roce 2013 provést přeskum. Pokud se ukáže, že pravděpodobně ten cíl 20% nebude dosažen, pak komise navrhne právně závazné eh, cíle do roku 2020. Reinhard Butikoffer, prosím, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedo, mám pro vás otázku která se týká harmonizace eh, poplatků za dodávání energie do sítě. Pan eh, komisař Ettinger zvolil přístup, eh, který říká, že podle kterého vlastně nejúspěšnější program pro obnovitelné zdroje energie, který v Německu máme, bude zničen. Co uděláte proto, abyste zabránili tomu, že harmonizace nakonec povede eh, povede k tomu, že budou nějaké bonusy za dodávání energie do sítě. Jak se eh, pokusíte zajistit, že eh, pan Ettinger se bude skutečně věnovat energetické účinnosti, že nebude jenom hrát o čas. Je třeba do roku 2012 něčeho dosáhnout. To, co jste právě řekl, Eh, svědčí o tom, že ten nezávazný cíl prostě nebude dostatečný. Jak to tady uspíšíte? Eh, za prvé bych rád řekl, že pan komisař je ten, kdo navrhuje ten ambiciozní přístup v oblasti energetické účinnosti. Já mu plně věřím, pokud je o dosahování tohoto cíle. My se to snažíme také propojit s jinými koncepčními cíly, jako je boj proti klimatickým změnám. Ovšem domníváme se, že nejde pouze o stanovení cílu, jde také o spolupráci nebo o to, jak je naplní členské státy. Proto se domníváme, že je lepší, aby si členské státy sami nastavily své vnitrostátní cíle a potom uvidíme, eh, zda eh, je plní. Pokud ano, skvělé. Pokud ne, vypracujeme závaznou legislativu nebo ji alespoň navrhneme. Ale pro dosahování cílů, víte, je někdy lepší vyjít eh, z dobrovolných cílů. Alespoň tak jsme postupovali v minulosti a ten přístup se ukázal být správným, ale nevylučujeme, že bude nutné přistoupit i na závazné cíle pro jednotlivé členské státy. Ovšem eh, nechme, eh, členským stát, nechme na členských státech, aby se angažovali a uvidíme, jak ta strategie bude vyvíjet. Děkuji a nyní pan Paul Rubik. Prezident. Děkuji, pane předsedo. 4. února proběhne energetická rada. budou se projednávat dvě směrnice. Rámcová směrnice o vodě a také o hodnocení z hlediska přípustnosti vzhledem k životnímu prostředí. A musíme se zamyslet nad tím, jak tyto dvě věci přizpůsobit, aby byly udržitelné. To znamená energetiku a ochranu životního prostředí. Schválení by mělo mít trvání pouze jeden rok. Komise teď navrhuje pět let. To je celé legislativní období. Je mi líto, ale to nejde. Byla by komise připravená snížit toto časové období a přizpůsobit rámcovou směrnici o vodě? aby bylo možné překonat mezery mezi propast, mezi solární a větrnou energií. Obecně řečeno, komise chce co nejvíc zkrátit dobu pro přijetí a implementaci. Nicméně členské státy žádají o realistickou lhutu, aby to bylo možné realizovat řádně, abychom se vyhnuli zkreslení vnitřního trhu. Nebo alespoň toho, co podle nás má být vnitřní trh. U energetiky je jedna věc právě ta, že jsou tam velké rozdíly. Nezačínáme od nuly, některých věcí už jsme dosáhli. 4. února budeme mít stělení, které jsme nedávno předložili. A já myslím, že máme také ten historický klimatický a energetický balíček, který jsme v komisi předložili. Takže můžeme zkrátit ten čas, ale je důležité dohodnout se s členskými státy, aby to udělali víceméně současně, abychom se vyhnuli těmto problémům narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Děkuji. Paní Vicky Ford. Výzkum a inovace jsou zásadní pro konkurenceschopnost našich ekonomik. Loni poprvé Evropská univerzita zaujala první místo z hlediska vědeckého výzkumu. Byla to Cambridgeská univerzita, která je v tom regionu, který já zastupuji. Na této univerzitě, ale také na méně známých univerzitách, v malých i velkých podnicích jsem viděla špičkový výzkum, který financuje Evropská unie, unie přes v rámcový program, který má hodnotu 50 miliard eur. Ale bohužel tento program je také známý tím, že je jeden z nejsložitějších a nejbyrokratičtějších ve světě. Loni na podzim tento parlament jednomyslně hlasoval o řadě doporučení ke zjednodušení této byrokracie. Co komise dělá proto, aby se tyto reformy realizovaly? Především blahopřeji Cambridgeské univerzitě a vašemu regionu. Za druhé, doufám, že vaše skupina mě podpoří, až se bude projednávat víceletý finanční rámec. Abychom i v rozpočtu mohli podpořit výzkum, technologie a inovace na evropské úrovni. Protože Cambridge je jedna z nejrozvinutějších univerzit na světě, ale v Evropě máme i další vysoké školy, i v chudších oblastech, které bohužel věč nemají přístup k tolika prostředcím. Za třetí, zjednodušení je skutečně jednou z našich priorit u energetiky i u inovací a konkrétně v tomto případě i pro výzkum. A v jiné formaci Evropské rady se také bude projednávat inovace. Je to skutečně jedna z našich priorit. My také doufáme, že účetní dvůr i ostatní chápou, že je důležité pochopit, nakolik je důležité pro vědce, aby nestráceli čas papírováním a měli víc času na to, aby se zaměřili na to, co dělají nejlépe, a to je výzkum. Děkuji. Paní Ilda Figueiredo. Děkuji, pane předsedo. Ve jménu finanční konsolidace tyto úsporné programy zvyšují rozdíly v sociální oblasti v Evropě. Prosazují se antisociální programy, spochybňují se práva pracujících, zejména v oblasti inovací a energetiky. A to znamená, že když budeme takto pokračovat, stejné politiky a stejné tlaky vyvíjené na Portugalsko a další země, kde je, politik, kde je ekonomika zranitelnější, eh, budou vykazovat ještě větší rozdíly a situace se zhorší v důsledku nedostatku solidarity v Evropské unie. A vyvstává otázka, jaká opatření budou přijata, aby se situace zvrátila, abychom mohli účinně zaručit, podporu inovací v takových zemích, jako je Portugalsko a další země, které nemají předpoklady pro to, aby mohly dostatečně investovat v této oblasti ve veřejném sektoru. A jde také o soukromé investice do energetiky vzhledem k vysoké ceně, kterou platíme za energii. Obyvatelé to totiž skutečně pociťují. Děkuji. Jistě znáte naše stanovisko pokud jde o tuto problematiku. Je důležité dělat to právě v takové zemi, jako je Portugalsko, které se potýká s problémy v oblasti státního dluhu. Nicméně doporučení, která jsme předložili v právě zveřejněném dokumentu, prosí členské státy, aby v rámci možností neomezovaly investice do vzdělávání a výzkumu ani do energetiky. Protože skutečně máme státy, které to dělají ve velké míře. Dělají to úspěšně. Sanují rozpočet, ale některým se dokonce daří zvyšovat investice do školství, do vzdělávání a do inovací. A proto je důležité pracovat i se solidaritou. I na evropské úrovni potřebujeme soudržnost a solidaritu. Solidarita je důležitá a je důležité, aby byla operativní. Judith Merkes, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Inovace změní naši společnost, to změní naše ekonomiky, umožní vytvářet pracovní místa a proto je důležité, aby EU v této věci byla iniciativní. Já si jenom kladu otázku, zda by ten postup nemohl více zapojit všechna generální ředitelství, která by mohla spolupracovat v tomto partnerství pro energetiku. Zatím se tím zabývá pouze jedno generální ředitelství, ale já si myslím, že by bylo vhodnější zaujmout globálnější uh, přístup a také zajistit vlastně i lepší sloučení prostředků, tak aby se zamezilo jakémukoliv tříštění. To platí i pro strukturální fondy. Možná by také bylo dobré, abychom měli eh, vlastně takový jednotný přístup na podporu inovace v členských státech. A pokud jde o energetiku, hodně se hovoří o významných inovacích, rozsáhlých inovacích, ale někdy je třeba hledat i skromnější iniciativy, třeba eh, otázky na místní úrovni, například to je třeba eh, vlastně osamostatnění občanů na místní úrovni a na závěr chci říct, že jsem pro závazné cíle. Ano, zcela správně jste znepokojena tím problémem nedostatku synergie na úrovni EU a právě proto doufám, že Evropská rada se touto otázkou bude zabývat. Evropské inovace a příslušná partnerství by právě měly vést k zajištění synergie mezi stávajícími programy na evropské, národní i místní úrovni. To znamená, mělo by to být eh, vlastně, jak si získat nějaké společné zastřešení, tak abychom skutečně mohli hledat celoevropská řešení i společenských změn je třeba vlastně také urychlit ten čas, který uplyne od výzkumu, od doby, kdy se prostě to řešení dostane na trh. Myslíme si, že eh, tady je velká možnost pro širší zapojení různých aktérů a proto my se spolu s členskými státy na komisi snažíme vytvořit eh, jaksi takový komplexnější přístup, které, který zahrne různá generální ředitelství a země původu. Děkuji, pan Nikolaos Salavrakos. Děkuji, pane předsedo. Vědecký výzkum nebo výsledky vědeckého výzkumu, které byly nedávno eh, zveřejněny v eh, tisku, poukázaly na to, že jsou velké zásoby zemního plynu a ropy v Egejském moři jižně od Kréty. A také je zde velké bohatství i na kontinentální části Evropské unie. A já v této souvislosti bych se chtěla zeptat, jak Evropská komise hodlá rozšířit a dále zkoumat těžbu a využívání obnovitelných zdrojů energie a jak lze toto lépe vlastně eh, aplikovat v Evropské unii. A také ve vaší přítomnosti bych chtěl prohlásit, že se domnívám, že vy máte na jedné straně zajistit dodržení Lisabonské smlouvy a na druhé straně řešit hospodářskou krizi v Evropě. Já myslím, že se vám to eh, celkem dobře podařilo, že jste se zaměřil správným směrem. Pak je tady ještě americká metoda, eh, která by možná také byla užitečná k získání větších více peněz. Prosím, omezte svůj čas, protože tady jsou další účastníci, kteří se chtějí vzít slovo. Děkuji. Pane předsedo, vy jste tady Eh, zrovna usekl pana poslance, když eh, říkal slova chvály na mou adresu. Děkuji mnohokrát za tento komentář. Pokud jde o první část vašeho vystoupení, My nemáme prostředky a není to ani naší prioritou nějak podporovat eh, další zkoumání možných zdrojů energie v Evropě. Naší prioritou z hlediska infrastruktury je vzájemné propojení, protože v tom právě evropský rozměr může hrát velký vliv. A proto na radě chceme navrhnout vlastně řešení, už bylo navrženo řešení pro, pro propojení pobaltských zemí, teď zvažujeme také o propojení severu a jihu, zatím to postupuje docela dobře a já jsem se teď nedávno vrátila z Azerbajdžánu, kde jsme se zabývali vlastně tím jižním um, koridorem, který by také mohl být cestou, jak dostat zemní plyn do Evropy. Tady právě Evropská unie může určitě investovat do energetické struktury. Děkuji. Pan Artur Skarenc, jedna minuta. Prezident Barroso Kungs. Vážený pane předsedo Barroso, komise vystoupila s, s iniciativou, která podle mého je určitě vítaná. Jde o energetickou účinnost v EU, je zlepšování o energetické, jde také o eh, rozvodné sítě, o zájemné propojení. Eh, půjde o náklady ve výši nějakých 200 miliard eur. Tyto prostředky mají být vyčleněny do roku 2020 a polovina má přijít ze soukromého sektoru. A já mám na vás následující dotaz. Z toho, co zbývá eh, z těch 100 eh, miliard potřebných na Evropské sítě do roku 2020, co zbývá ještě vynaložit, odkud se to vezme? Ehm, z prostředků společenství, eh, budou vydány bondy, hm, evropské dluhopisy nebo budou nějaké jiné zdroje financování. Bez mikrofonu. Pardon. Ano, správně jste řekl, že potřebujeme 200 miliard eur na investice do infrastruktury a propojení sítí do roku 2020. Z toho 100 miliard Eh, má včas dodat eh, samotný trh a zbylých 100 miliard bude muset jít z veřejných zdrojů. Tak, abychom eh, dokázali přilákat ten soukromý kapitál. Proto například u unbundlingu navrhujeme celou řadu opatření, a jiný, jiných opatření, které eh, zatraktivní soukromé investice a zvýší jejich užitečnost. Zároveň se eh, podrobně zabýváme eh, regulací tarifů, A abychom přemostili ten rozdíl, navrhujeme nové finanční nástroje pro financování projektů ve společném evropském zájmu po roce 2013. Kromě grantů i inovativní tržní řešení jako ekvitní eh, účast, eh, akciová účast a eh, záruky soukromoveřejná partnerství a půjčky. Jak víte, hovořil jsem už o evropských fondech a evropských dluhopisech, které byly učeny právě na tyto účely. Děkuji paní Sonja Alfano. Vážený pane předsedo Barroso. Směrnice 2001 hovoří a definuje formy obnovitelných zdrojů energií a, eh, a, které, mm, a stanoví také, kdy jsou možné veřejné pobídky. A nyní jde o povahu odpadu, biorozložitelného či nerozložitelného odpadu. Itálie eh, podporuje stavbu spaloven, což není dobré pro veřejné zdraví není to v souladu s naší koncepcí nakládání s odpadem. E, byla zahájena e, dvě řízení pro porušení e, předpisů ze strany Itálie, ale přesto přesto jsou spalovny v Itálii stále podporovány. Samozřejmě asi pro vás těžké se vybavit hned eh, podrobné eh, údaje, proto jsem vám eh, tu otázku poskytla písemně. Není možné podporovat spalování biologicky nerozložitelného odpadu a příslušná směrnice proto neposkytuje žádné výjimky. Také se domnívám, že je trošku nekonsistentní, že směrnice o odpadech stanoví, že spalování je jednou z možností pro likvidaci odpadu. Eh, řečnice je přerušena, protože překročila řečnickou dobu. Eh, předseda komise. Eh, paní Alfano, správně jste uvedla, že je to poměrně detailní dotaz. Já neznám z patra detaily o všech řízeních pro porušení předpisů. Jenom vám mohu říci, že u energetiky jednotného věčního trhu s energetikou v současné době vedeme 77 řízení pro porušení předpisů proti členským státům a 55 u jednotného vnitřního trhu. Takže pokud mi dáte tu otázku písemně, tak vám velice rád písemně odpovím. Děkujeme mnohokrát za vaši odpověď a nyní pan Obermajer. Děkuji, pane předsedo. Změna klimatu a obnovitelné energie. To jsou všechno věci, které vidíme ve strategii Evropa 2020. Dalo by se dokonce říct, že Evropa bere tyto věci vážně. Ale když se podíváte dál za tu fasádu ochrany životního prostředí, uvidíte jinou strategii, a to je atomová energie, která je údajně šetrná k životnímu prostředí. A pan Ettinger zaujal jednoznačné stanovisko, když odpovídal na jednu z mých otázek. Říkal, že je to velice důležité pro snižování emisí uhlíku, je to důležité pro budoucnost. Evropská komise neplánuje směrnici na maximální provozní dobu jaderných elektráren. 26. dubna oslavíme, nebo bude výročí Černobylu. Skutečně naši občané vidí jadernou energii jako čistou čisté řešení šetrné k životnímu prostředí? Dokážete nás o tom přesvědčit? Vy znáte postavení stanovisko komise, pokud je o danou energetiku. Respektujeme subsidiaritu, některé členské státy ji mají, některé ne. Nikoho nenutíme do toho, aby měli jadernou energetiku, ale je pravda, že jaderná energetika z hlediska změny klimatu znečišťuje méně než některé další zdroje energie. Nicméně, Komise má určité povinnosti podle smlouvy o Euratomu. Na začátku při vzniku Evropské unie jsme měli společenství Euratom. A komise nemá jenom právo, ale dokonce povinnost pomáhat členským státům, které o to požádají z hlediska bezpečnosti vědaných záležitost anebo z hlediska výzkumu. A to máme rozhodně v úmyslu. Mnohokrát děkuji. Pan Šaruš Volsky, prosím. Máme optimistickou zprávu z Azerbajdžánu a Turkmenistánu. Jediným nedostatkem jsou čísla. Pokud vím, v současné době s Azerbajdžánem a Turkmenistánem není možné stanovit, kolik eh, metrů krychlových plynů to bude, ale má komise nějaké odhady, které by byly třeba nezávazné? Což by odpovědělo na otázku, jestli dokážeme zaplnit Jižní koridor nebo Nabuko. Údajně to má být 31 milionů krychlových metrů. Děkuji. Z této návštěvy Azerbajdžánu a Turkmenistánu jsem přijal s jednoznačným závazkem obou zemí plně podpořit Evropskou unii, pokud je o Jižní koridor. Dokonce jsem podepsal společné prohlášení s prezidentem Azerbajdžánu panem Alijevem a prezident Turkmenistánu, pan Muhamedov, veřejně řekl, že je připraven dodat dost plynu pro Evropu a dokonce víc, než v současné chvíli potřebujeme. Nicméně přetrvávají určité problémy. Některé z nich vyžadují komerční rozhodnutí společností, kterých se to týká, a jde také o to, jak postavit ty jednotlivé plynovody. Ale plynu je dost. Plynu je v tomto regionu dost. Plynu, který by mohl přijít do Evropské unie, pokud budou členské státy Evropské unie připravené spolupracovat s těmito zeměmi i s dalšími zeměmi, aby byl tento projekt k dispozici buď na Buko, anebo jiné projekty v Jižním koridoru. Mnohokrát děkuji a poslední otázka paní Silvia Adriana Kikau. Děkuji, pane předsedo. Stále více evropských eh, rodin více než 10 svých rozpočtů vydává na energii vzhledem k hospodářské a finanční krizi. Jaké konkrétní kroky hodlá Evropská komise podniknout, aby se omezila energetická chudoba? Chystáte například zvýšení procentní zvýšení Evropského fondu pro regionální rozvoj, které by členské státy mohly využít k tomu, aby se zvýšila energetická účinnost příbytku. Počínaje dalšími finančními vyhlídkami. Děkuji. Legislativa o vnitřním trhu s energií stanoví vysoké standardy ochrany spotřebitele, pokud je o poskytování minimálních služeb, transparentnosti účtování a tak dále. A dává také spotřebitelům na výběr. A mohu citovat celou řadu dalších oblastí, kde navrhujeme opatření, která jsou přímo určena na ochranu spotřebitele. Pokud jde o nižší účty za energii, domníváme se, že ze střednědobého hlediska při nejmenším může integrovaný vnitřní trh prostřednictvím hospodářské soutěže dosáhnout víc než v současné chvíli, kdy je tady celá řada nedostatků a řada společností má dominantní postavení. Pokud je o financování projektů pro zabezpečení energie, jak už jsem říkal, máme to v úmyslu navrhnout v dalších finančních výhledech. Takže část musí, musí přijít prostřednictvím tržní řešení, ale část skutečně musí přijít z veřejných investic a Evropská komise připravuje určité návrhy v tomto směru pro další finanční výhledy. Mnohokrát děkuji všem kolegům za diskuzi o inovacích a energetice. Jak velice dobře víme, je to důležité téma. A děkuji také vám, pane předsedo Evropské komise, dnes již po druhé, za tuto diskuzi v Evropském parlamentu. Děkuji vám všem.